lépe, takže tam bude, budou oba aspekty a budeme se moci z té zprávy poučit. Děkuji. Teď se dostáváme k dalšímu bodu. To je zpráva o činnosti Evropského veřejného ochránce práv. Zpravodajkou je paní Macony a já jí dávám slovo na čtyři minuty. Presidente, come ogni anno anche questa... Děkuji, pane předsedající. Letos, podobně jako jiné roky, se zabýváme prácí veřejného ochránce práv. Toto hodnocení vyplývá z článku 298 smlouvy a funkce eh, jsou, jeho funkce je součástí Evropské sítě veřejných ochránců práv. Smyslem je chránit práva občanů, pokud jde o řádnou správní praxi a pokud jde o práva zaručená článkem 41 listiny základních práv. Tento text říká, že každý občan má právo na spravedlivý přístup ze strany správních orgánů a každý má právo tady na rovné a důstojné zacházení. V roce 2011 Evropský veřejný ochránce práv obdržel nižší počet stížností ve srovnání s rokem 2010. 2510, v roce 2010 to bylo 2667. Je tady taková novinka u těch stížností, něco přes 60% stížností bylo podáno přes internet. A 53% bylo podáno prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách veřejného ochránce práv. Já předsedám petičnímu výboru, takže z toho mám radost a Byla bych eh, ráda, aby se ještě více internet rozšířil a aby i internetové stránky komise umožňovaly podávat eh, stížnosti občanů. Eh, poklesl počet žádostí o informace to je určitě výsledkem takového průvodce veřejného ochránce práv, takže se snižuje počet žádostí o informace. Došlo také k poklesu eh, chyb při podávání stížností. To se týká třeba stížností, které nespadají do pravomoci veřejného ochránce práv. A to je díky dalším dvěma vlastně podpůrným nástrojům, které mají pomoci občanům. Hodně stížností a podnětů se týkalo právě zjednodušení postupu. Byly tedy zavedeny osvědčené postupy, což umožnilo zlepšit služby poskytované veřejným ochráncem práv. Pokud jde o ty jednotlivé stížnosti, tak počet stížností na komisi je poměrně vysoký. Vlastně komise je takovým hlavním předmětem stížností, představuje 58 Vzhledem k tomu, že Evropská komise je výkonným orgánem, tak je celkem logické, že je takovým hlavním cílem stížností evropských občanů. A e, pan Ševčovič k tomu určitě bude mít co dodat. Pokud jde o parlament, tam je o polovinu méně stížností, které se ho týkají. A co se týče šetření zahájených eh, veřejným ochráncem práv, tak většina eh, z nich už byla uzavřena. To se týká 318 šetření, které bylo přímo v tomto roce ukončeno. Je tady v podstatě taková eh, takový jeden problém, a sice, že vlastně zde není účinná pravomoc eh, pro to, aby mohly být prakticky naplněny eh, snahy občanů. Eh, takže veřejný ochránce práv může formulovat doporučení, kritiky, ale nemůže nějak přímo řešit tu stížnost. Děkuji, paní Macony. A nyní Pane Diamondorose, máte eh, slovo. Jsem velice rád, že vás tady letos opět mohu přivítat při příležitosti hodnocení zprávy o vaší činnosti. A to je skvělé, protože to ukazuje, že eh, i po těch letech jsme oba v dobrém zdraví. Máte slovo. Thank you, President. In good health in the presence of the health commissioner. <laughs> President, honorable members,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 a v roce 2011 můžeme říci, že 22 tisíc občanů bylo, eh, jim bylo přímo pomoženo ombudsmanem a navíc na webových stránkách eh, dostali, tedy máme záznam o tom, že tam bylo 295 tisíc návštěvníků co se týče stížností mimo můj mandát, počet šetření, které byly zahájeny v roce 2011, E, stoupl na 396, to znamená, že to ukázalo nárůst o 18 Tento trend potvrzuje, že lidé, kteří se obracejí na evropského ombudsmana, se na něj obracejí ze správných důvodů. Tento nárůst šetření, která jsem zahájil, je také důsledkem změn, které jsem e, zavedl ve svých postupech, aby moje postupy byly e, lépe nakloněny nabízeny občany. Máme zde nový typ šetření v případech, kdy na začátku nejsem přesvědčen, že zde existují důvody pro to, aby byla kauza otevřena. E, došlo také k snížení počtu kritických připomínek, který můj úřad vydal, což je pozitivním důkazem toho, že evropské instituce jednak pozitivně reagují na má doporučení a že se také e, proaktivněji účastní řešení, tak aby to řešení bylo přijatelné pro obě strany, což je samozřejmě to, čemu dávají stěžovatelé eh, přednost. Za poslední tři roky eh, jsme dosáhli průměru 34 těchto kritických eh, výtek či připomínek, zatímco v minulosti to bylo 46. Pane předsedo, za nový, letos jsem zahájil nebo otevřel kategorii takzvaných um, exemplárních případů, abychom uh, ukázali na správní praxi institucí, a, abychom zdůraznili, že klíčová úloha ochránce um, práv je posílit a prodloužit kulturu dobré služby v evropských institucí na základě podpory osvědčených praxí. Deset těchto exemplárních případů je uvedeno v zprávě za letošní rok. Eh, ochota institucí spolupracovat s ombudsmanem a dosáhnout příznivého řešení stížností eh, právě přispívá k tomu této kultuře služby. Konstruktivní zapojení samotného stěžovatele je také klíčové pro nalezení eh, výsledku vhodného pro všechny. Barom, eurobarometr který Evropský parlament požádal o provedení eh, průzkumu spokojenosti eh, občanů eh, zde se v roce 2011 ukázalo, že právo eh, volného pohybu bylo nejvíce vítaným právem 48%, druhým nejdůležitějším prácem byla dobrá eh, zpráva a právo stěžovat si k veřejnému ochránci práv 32%. Na druhé straně 42% respondentů uvedlo, že nejsou spokojeni s transparentností evropské zprávy a 52 řeklo, že eh, ombudsman by měl zajistit zajistit, aby občané znali svá práva a jejich eh, uplatňování. To se také stalo předmětem a prioritou mé politiky v roce eh, březnu 2011, kdy jsme organizovali největší největší veřejnou akci pod názvem je Lisabonská smlouva prospěšná občanům a vystoupili tam například eh, prezident Evropské rady pan Herman van Rampuy, místo předsedkyně Evropské eh, ho parlamentu paní Diana Wallis a eh, komisařka Vivienne Redding. V roce 2011 jsme vydali také publikaci Problémy s EU, jak je řešit, kdo vám může pomoci. Tato publikace nabízí informace informace eh, o eh, mechanismech řešení problémů v EU a tato publikace eh, je skutečně předmětem zájmu čtenářů. Vzhledem k nespokojenosti s transparentností v EU jsem jsem využil 28. září příležitosti Mezinárodního dne práva na informací a vyzval jsem tedy evropské instituce, aby přijali užitečné eh, občanům nakloněn, aby vytvořili eh, občanům nakloněné dokumenty a registry dokumentů. V roce 2011 jsem začal na webových stránkách eh, publikovat informace o nových šetřeních, tak jak jsou tato šetření zahájena. Tato nová praxe je vlastně od samého začátku nakloněna občanům. Eh, vážení poslanci, eh, v roce 2009 jsem eh, přijal prohlášení o poslání. Evropského ombudsmana, následov, které zní následovně. Evropský ombudsman eh, se snaží o dosažení eh, výsledků, eh, pocivých výsledků, pokud jde o stížnosti na evropské instituce a jeho cílem je vybudovat důvěru mezi občany a Evropskou unii a podporovat vysoké standardy chování evropských institucí. Abych co nejlépe naplnil toto prohlášení o poslání, tak jsem v roce 2010 vytvořil a přijal strategii pro instituci, která je základem pro eh, mé iniciativy a eh, činnost během eh, mého stávajícího mandátu. Klíčovými body jsou posilování, probíhající dialog se stěžovateli, občanskou společností a dalšími zainteresovanými stranami hm, v souladu s hlavními zásadami Lisabonské smlouvy. Za druhé, v nalezení nejlepších eh, postupů eh, v spolupráci s ostatními ombudsmany a za C eh, prohloubení úlohy ombudsmana v prosazování správné administrativní kultury v evropských institucích, abychom eh, stále eh, zajišťovali eh, k občanům střícné instituce a orgány, potřebujeme vytvářet kulturu služby pro občany. Orgán, který se bude snažit o takovou tu kulturu služby, musí být nejenom dobrým orgánem, ale také musí být Eh, slušný a vstřícný a spolupracovat s občany, musí být ochoten eh, vysvětlit svoji činnost a připraven eh, se nechat kontrolovat veřejností. Vzhledem k tomu to jsem došel k závěru, že bude dobré mít stručné konstatování dalších zásad, které by pomohly prohloubit důvěru občanů v evropskou v mm, v, evropskou, eh, v evropský státní aparát a evropské instituce. A já bych tyto um, zásady teď vyjmenoval. Za prvé um, odhodlání um, pro věc Evropskou unii a její občany, potom bezúhonost, objektivita, respekt pro ostatní a za páté transparentnost. Jsem velice rád, že generální ředitelství pro personální záležitosti distribuovalo tyto zásady všem, kdo pracují v parlamentu 4. října. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jak jsem zopakovaně říkal, toto prohlášení o zásadách veřejné služby není ani první, ani poslední e, slovo k etickým standardům, e, které e, se týkají evropské, evropských orgánů. Ehm, Potom eh, jsou tady eh, předpisy personální, personální eh, řád, finanční nařízení a také Evropský kodex správné administrativní praxe. A, už, a ty už obsahují takového to standardy explicitně i implicitně. Myšlenka vytvořit prohlášení o zásadách veřejné služby nebylo vytvořit nové etické normy, ale spíše dát jasně najevo očekávání Eh, která eh, jsou kladena eh, na, státní úředníky, na evropské úředníky od občanů. Jde o vytváření neustále konstruktivní diskuse mezi občany a veřejností o tom, které chování je eticky vhodné. Veřejná připomínkové řízení ukázalo, jak jsou takovéto principy nutné. Principy nechtějí eh, duplikovat stávající instrumenty nebo eh, je eh, revidovat. Já spíš očekávám, že budou zdrojem myšlenek, ze kterých já budu moci čerpat při práci s institucemi EU do budoucna a budu podporovat v institucionální kulturu, díky nímž se tyto principy stanou skutečností. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní za příslušný za komisi má vystoupit paní pan Ševčovič. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, vážený eh, pane veřejný ochránce práv. Eh, komise vítá velice podrobnou zprávu paní Macony a chtěla bych poblahopřát jí i panu eh, i petičnímu výboru za tuto práci. Uh, Je to podrobný přehled činnosti veřejného ochránce práv v posledním roce a také je to užitečný nástroj pro další orgány. Myslím si, že oba zpráv, obě zprávy nám jasně ukazují, jaký je náš společný cíl, a sice mít e, účinnou a otevřenou nezávislou zprávu e, v Evropě. Chci také poděkovat panu Rusovi za skvělou spolupráci a za jeho pomoc při zlepšování naší práce. Jeho podněty a návrhy jsou vždy vítané a já si cením užitečných kontaktů na politické i pracovní úrovni. Už tady bylo zmíněno několik eh, čísel paní Macony a také panem Diamandorosem a dovolte, abych také nějaká přidal. Šetření veřejného ochránce práv se nadále zaměřují především na komisi, představuje to 58% v roce 2011, což je trochu méně, v roce 2010 to bylo 65% ale samozřejmě souhlasím i se závěrem paní Macony v tom, že do značné míry je to přirozené, protože Evropská komise je největším eh, orgánem s výkonnými pravomocemi, takže je celkem pochopitelné, že také hlavním předmětem eh, šetření. Ale Samozřejmě tady, tady mm, jsou stížnosti eh, Komise poskytla 365 reakcí, eh, v roce 2014 bylo 375. My jsme si vědomi, že je důležité dosahovat smírných řešení a situace, která bude prospěšná pro všechny a myslím, že tady v tomto směru máme opravdu pozitivní vývoj. Také chceme poznamenat, že množství kritických poznámek, které obdržela komise od roku 2007 postupně klesají. V roce 2011 to bylo 11 všech uzavřených šetření. Také myslím, že je velice důležité říci, že v roce 2011 Komise poslala 25 odpovědí na kritické poznámky Evropského veřejného ochránce práv. Komise plně nebo částečně souhlasila v 18 eh, případech, což je poměrně velký podíl z těch 25. Pak pokud jde o neformální šetření, těch bylo 99, což je mm, nárůst. A v těchto eh, případech se často také mm, posílala přímá odpověď občanům. Chci poděkovat veřejnému ochránci práv za to, že eh, uspořádal zmiňovanou konferenci a také chci poděkovat za to, že uspořádal rozsáhlé veřejné konzultace ohledně zásad veřejné služby. My jsme k tomu také přispěli takovým drobným příspěvkem předsedy komise pana Barosa. Chtěl bych také potvrdit, že eh, my uplatňujeme tyto zásady a zdůrazňujeme, že i když nařízení o zaměstnancích už předepisuje předpisy pro zaměstnance, evropských institucí a komise samozřejmě se drží těch hodnot, jako je kontakt s veřejností a řádná zpráva. Respektujeme eh, tedy kodex řádné správní eh, praxe, tak přesto všechno samozřejmě i ty zásady budeme eh, aplikovat v komisi a rozdali jsme je našim zaměstnancům a také jsou na interní i externí internetové stránce. Na závěr bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že komise se těší na další posílenou spolupráci s Evropským veřejným ochráncem práv, s parlamentem, s petičním výborem a těšíme se na naše další eh, kontakty. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Není zástupci politických frakcí. Za lidovce na dvě minuty pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane Diamanturosi. Nejdříve bych eh, rád Evropskému ochranci eh, práv eh, poblahopřál k výsledkům jeho práce a spolupráce s naším výborem. Čísla za minulý rok hovoří jasným jazykem ohledně toho, kolik bylo obdrženo a vyřízeno stížností. Také je tady poměrně malý počet nepřípustných stížností eh, u nás na petičním výboru. Eh, se snažíme na, eh, o lepší poměr, takže vám skládám hold i u, těchto, u tohoto čísla. Zdá se tedy, že Evropský ochránce práv je velice důležitým stavebním kamenem pro transparentnost Evropské unie. Zejména on je kontaktním místem pro evropské občany. Když se cítí, eh, že s nimi bylo zacházeno nepatřičně evropskými institucemi a tím eh, také eh, značně přispívá k tomu, aby občané byli k Evropě blíž, aby pro ně byla přístupnější a pochopitelnější. A přitom musím říci, že se nejedná o žádného bezubého cikra, tigra protože eh, on eh, někdy tlačí, i když ten proces dlouho trvá a nechci eh, říci, že by se komise měla třást, nebo že by se před ním třásla, ale respekt před ním už má a je to dáno tím dobrým způsobem práce, který je třeba dále pěstovat. A těší mě také spolupráce mezi ombudsmanem a petičním výborem. Ta funguje bezproblémově. Petiční právo a právo na stížnosti pro ombudsmana jsou se navzájem doplňují, tak je to alespoň napsáno. Normálně eh, z politiky to eh, známe, že se, eh, instrumenty se doplňující často stávají základem sporu. Tak tomu my s ombudsmanem nemáme. Náš modul je jasný, že my jsme tady v případě pochybností pro eh, evropského občana a pane si. Já bych eh, si přál, abychom i nadále mohli spolupracovat eh, tímto způsobem a samozřejmě doufám, že se nám to bude dařit stále lépe. Děkuji. Děkuji vám za socialisty a demokraty. Na jednu minutu pan Boštin Máru. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane veřejný ochránce práv, chtěl bych poblahopřát panu Nikiforosu Diamandorusovi ke zprávě, která opět si získala politickou podporu a v této zprávě se tedy uznává i význam jeho práce. Je to opravdu vzácností, že zde slyšíme eh, třeba i takové ocenění ze strany komise. Chci rovněž zdůraznit příspěvek veřejného ochránce práv ke zlepšení kultury řádné zprávy, a to jak na evropské úrovni, tak v jednotlivých členských státech. Také chci poukázat na vynikající spolupráci s petičním výborem nejen v roce 2011, ale v podstatě po celou dobu mandátu. Na konci naší zprávy zmiňujeme, eh, je zmíněna věc, která nás trochu znepokojuje, pane Ševčoviči. Většina eh, eh, šetření se týká Evropské komise. V roce 2012 už máme případy, které poukazují na nedostatek transparentnosti a nedostatek spolupráce Evropské komise s občany. Přeji vám mnoho úspěchů, pane Diamandorosi, a doufám, že budete stejně úspěšný i nadále a že se vám podaří přesvědčit národní veřejné ochránce práv, aby lépe tedy chránili občany. Děkuji. Nyní za skupinu ALDE na dvě minuty paní Jatermaki. Arvoisa puhemies, koko poliittisen ryhmäni puolesta haluan... Eh, vážený pane předsedo, eh, za naši frakci bych eh, ráda panu Diamandu Rosovi poděkovala za jeho velmi dobrou práci a za jeho činy, za transparentnost a za to, že vůbec existuje nějaká správná správní praxe v Evropě. Vaše organizace se velice snaží o tuto eh, správnou praxi. Za to vám děkuji, ale zároveň eh, nesmíme zapomínat na Lisabonskou smlouvu. Už eh, komise měla zveřejnit nějakou takovou správnou, správní praxi, nějaké takové zásady a to neudělala. Naštěstí to tedy udělal alespoň ombudsman a já doufám, že komise už opravdu eh, přijme nějaké závazné předpisy interní do eh, konce roku a to i pokud jde o transparentnost. Doposud to, co vy jste zveřejnili, eh, spíše vedlo k snížení transparentnosti. Hmm. Takže eh, to není eh, dobrá vizitka těch prvních eh, desetiletí. A pro nadcházející desetiletí bych byla ráda, aby komise opravdu se otočila a aby parlamentu a radě opravdu předložila dobré zákony ohledně správné administrativní praxe. Děkuji. Nyní za zelené vystoupí na dvě minuty paní Auken. Eh, Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce za dobrou zprávu a chci vyjádřit podporu eh, veřejnému ochránci práv a také chci podpořit ho v tom, že navrhuje, aby existoval, existovalo nějaké nařízení, které by zaručilo dodržování příslibů daných občanům ve smlouvě. Je třeba, aby evropské orgány byly skutečně příkladem pro všechny členské státy a potřebujeme tedy nařízení Chci vám poděkovat, protože zpráva podporuje to, co tady jasně zaznělo, a sice, že nyní je třeba zavést eh, zásadu eh, takových služeb, jejich středem bude občan. To znamená, že občan by neměl být chápan jako nepřítel, před nímž je třeba se chránit, ale jako někdo, eh, komu je nutné poskytovat služby. A já mám pocit, že komise často stále ještě vnímá občany jako své nepřítele. Pane Ševčovič tady řekl hezké věci, ale to nestačí. Potřebujeme také činy. Eh, chtěla bych také zdůraznit, že nejlepším přístupem by bylo, Eh, aby zaměstnanci měli úctu ke své práci. To je ten nejlepší způsob, jak bojovat proti korupci. Korupce úzce souvisí s problémy eh, ve správě. A je tedy třeba zalepšit kvalitnější správní praxi, zlepšit tu celkovou mentalitu a to vše formou nějakého nařízení. Na závěr bych chtěla zmínit ještě jednu věc. Eh, hovořili jsme tady o tom, že z některých zemí je více stížností, z jiných méně. To zaznamenáváme i na petičním výboru. Ale já myslím, že to je dobré znamení, když v nějaké zemi jsou aktivní občané, kteří se na nás obracejí. To ještě nemusí znamenat, že v té dané zemi je obrovské množství problémů. Spíše je tam silná občanská společnost a tento přístup je třeba podpořit. To znamená, měli bychom si navzájem pomáhat. Děkuji vám všem. Děkuji paní Auken a nyní za skupinu GUE na jednu minutu pan Mejer. Děkuji vám, pane předsedající. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Macony, předsedkyni petičního výboru, za její zprávu. My budeme hlasovat pro zprávu, protože je kvalitní a podrobně popisuje jednotlivé tematiky Eh, které se objevily ve výroční zprávě eh, veřejného ochránce práv. Také děkujeme panu Diamandurusovi za jeho práci. Je pravda, že vás čeká více práce a my musíme všichni se snažit o to, aby se evropské orgány přiblížily občanům a řešily jejich problémy. Všechny stížnosti, které dostanete, se budou týkat toho evropského produktivního modelu, který je zcela neudržitelný a nesolidární. Miliony osob dnes eh, trpí, eh, nemají zaměstnání, eh, jsou chudí, přicházejí obydlení. A v takovéto krizi tedy musíme všichni zajistit větší důstojnost a zajistit, aby komise byla transparentnější, aby se rychle zareagovalo na problémy občanů, kteří jsou v velice obtížné situaci v celé Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji za EFD, pan Salavrakos na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Jsem velmi rád, že vystupuji zde až ke konci mm, řečníků a vidím, že všichni eh, společně eh, gratulujeme panu eh, Damandurosovi a jeho úřadu. Měli bychom ho skutečně chválit za jeho činnost a jeho úřad bojuje za ochranu práv občanů. Podle zprávy v roce 2011 bylo 2510 stížností podáno k tomuto úřadu a domnívám se, že bychom měli najít způsob, aby tento důležitý úřad byl lépe lépe v povědomí evropských občanů a abychom zohlednili to, že podle Eurobarometru 42% evropských občanů není spokojeno s transparentností zprávy, zprávy Evropské unie a e, to je naprosto klíčové. Ta, a tato organizace, organizace ombudsmana je v tom e, hlavním e, nástrojem. Většina šetření se dotýkala Evropské komise 58% a je třeba navrhnout zvláštní opatření ke zlepšení spolupráce v rámci Evropské eh, komise ku prospěchu eh, občanů, zejména v tomto obtížném období bych rád pogratuloval panu Diamandurosovi za výkon svého úřadu s takovým kvalitním způsobem a gratuluji také paní Macony, předsedkyně, petič, předsedkyně petičního výboru, která pomáhá této instituci a takové na závěr optimisticky chci říci, že e, lidé musí najít větší důvěru k institucím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane ombudsmane, eh, milé kolegyně a kolegové. Eh, zpráva o činnosti eh, kolegyně Macony ukazuje, že evropského ombudsmana bychom měli děkovat, že bychom mu měli děkovat za jeho práci i za tu velice dobrou spolupráci s Evropským parlamentem, zejména s výborem petičním. Uvedl bych příklad, který přesně toto dokládá. A na petičním výboru jsme mm, měli asi 1800 peticí a, a musíme řešit jednu mimořádnou zprávu, který se týká stížností na komisi. A já jsem zjistil, že v posledních 16 letech jenom 18krát byl vytvořen, tedy byl použit tento zvláštní instrument a já si myslím, že to ukazuje, jak korektně a věcně uh, Eh, ombudsman eh, se svým týmem eh, pracuje. Navzdory tomu bych poukázal na dvě věci, které z mé zkušenosti mě napadají a jsou pro mě tedy pozoruhodné. Myslím si, že by bylo ještě možné posílit tu informační a komunikační práci eh, mm, ohledně aktivit ombudsmana a jeho eh, úmyslu. Zdá se mi, že 27% eh, úředníků spadá tedy do vašich pravomocí, ale naopak tři čtvrtiny, tři čtvrtiny ke třem čtvrtinám se nedostal a tam je třeba je informovat. A já bych poukázal eh, na činnost eh, veřejnoprávní televize v Rakousku, eh, pokud jde o tedy zástupce lidu. V další debatě o vaší průběžné zprávě jistě budeme debatovat i o obecném správním řízení. A já bych byl rád za závazné minimální standardy v celé zprávě EU Eh, a já vím, že vy tady eh, jste velice aktivní a já vám i a zejména nám přeji eh, další úspěšnou spolupráci. Děkuji. Děkuji. není na jednu minutu paní Tykau. Děkuji. Zpráva Evropského veřejného ochránce práv za rok 2011 ukazuje, jak se podporují evropští občané, jak se spolupracuje s národními veřejnými ochranci práv. Hovoří se tam o zavedení zjednodušených postupů a také o výsledcích pro stěžovatele. Eh, bylo pomoženo 22 tisícům občanům. V roce 2010 bylo 1200 žádostí o informace a zhruba 18 tisíc lidí se obrátilo nebo získalo radu prostřednictvím interaktivních stránek. Ve více než 65% eh, stížností se jednalo o eh, práva občanů, bylo zahájeno šetření nebo to bylo předáno kompetentnímu orgánu a nebo byla poskytnuta informace o tom, na jakou uh, instituci má občan obránit. 61% šlo přes elektronický formulář. Děkuji. Nyní postup ke HDI. Pan Valenca. Děkuji bardzo, paní předsedající. Szanowni państwo, pomimo dużych postępów... Dámy a pánové, Pane předsedo, navzdory pokroku za poslední léta procento stížností bylo dosti nízké, které se spadlo, spadalo do mandátu ombudsmana. Měli bychom tudíž zvýšit mm, povědomí občanů a také spolupráci s národními úřady ochránců veřejných práv v tom ohledu, co je vlastně pravomocí a kompetencí těchto úřadů. Ombudsman by měl co nejúžeji spolupracovat s dalšími institucemi. E, souhlasím s tím, že e, správná, řádná zpráva věcí veřejných není, jde ještě nad rámec právních předpisů. Není zde jenom uh, Eh, eh, ohled nebo soulad s právními předpisy, ale je, jsou, je zde celá řada eh, etických zásad, které musí plnit. Děkuji. Děkuji na jednu minutu. Paní Predegas. Thank you, Chair. Um, I welcome the report on the activities of... Děkuji já jsem se zabývala touto zprávou a je mi jasné, jakým, jakou důležitou úlohu hraje tento úřad ale určité pochyby se nyní objevují nad tímto, eh, na touto institucí v souvislosti s rezignací, rezignací bývalého komisaře Dalího. Komisař Šemeta ve svém návrhu mm, na, k OLAFu řek, zmiňoval určité eh, ta práva, která jsou obsahem eh, charty základních mm, práv a která by měla být i předmětem šetření OLAFu a zajímá mě, zda bude pan ombudsman eh, vyšetřovat eh, eh, okolnosti této směrnice, protože zde vznikají otázky, co se týče řádnosti postupu tohoto procesu. Děkuji. Děkuji vám, paní Basesku. Děkuji, pane předsedající. Také já bych chtěla poděkovat paní Macony za její podrobnou zprávu a také poděkovat panu Diamandu Rosovi za veškerou jeho činnost v roce 2011. Vítám, že celkový počet stížností eh, neustále klesá. Veřejný ochránce práv navíc tak mohl vyřešit většinu případů, které se týkaly eh, chybné správní praxe Myslím, že také musíme ocenit, že veřejný ochránce práv se maximálně eh, snaží, aby se omezil počet stížností, které nespadají do jeho eh, pravomoci. Takže informace poskytované občanům jsou velice eh, přesné a nasměrují toho stěžovatele. Ten nový eh, přístup znamená také změnu postupů, které jsou dnes občanům dostupnější. Vítám účinnou spolupráci mezi ochráncem práv a národními ochránci práv. Děkuji vám, pane komisaři, máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl ocenit a poděkovat eh, ocenit spolupráce, eh, spolupráci mezi eh, ombudsmanem a petičním výborem, protože to napomáhá našemu hlavnímu cíli a to je nabízet skutečnou kulturu služ, veřejné služby v rámci evropské administrativy. Jak vidíme, počet stížností klesá a chci vás ujistit, že řádné správní chování vzdělání a ohled na tyto principy je něco, co je pro nás velmi důležité a co promítáme do naší každodenní práce. Celá řada eh, připomínek se týkala transparentnosti Evropské komise. Souhlasím s tím, že si vždy můžeme vést lépe a doufám, že příští rok na tom budeme lépe než letos. Nicméně i tak jsem přesvědčen, že Evropská komise je jedním z nejtransparentnějších veřejných správních orgánů, které najdete v Evropě či v celém světě jak eh, zlepšíme kvalitu naší práce. Budeme nadále pokračovat v interním vzdělávání a školení našich zaměstnanců. Budeme šířit mezi nimi osvětu, co se týče ohledu na principy správného chování při výkonu úřadu. Budeme používat také neformální postupy, které nám často pomáhají nalézt ehm, vstřícná řešení bez eh, přílišné byrokratické zátěže. Taková vstřícná řešení hledáme právě díky spolupráci s úřadem ombudsmana a díky spolupráci s vámi a s úřadem ombudsmana obojí to nám pomůže zlepšit naší práci v tomto konkrétním. Co se týče transparentnosti, za posledních několik let jsme vyvinuli tímto směrem velké úsilí a zlepšili se například společný registr v oblasti transparentnosti to myslím, že nenajdeme v jednotlivých eh, zemích. Něco obdobného je možná ve Washingtonu v USA a něco podobného je ve Vídni, eh, ale vidíme, že tento registr transparentnosti eh, vlastně mm, je předmětem zvýšeného zájmu. Já si cením podpory Evropského parlamentu a občanské společnosti s cílem zapojit právní firmy, které by se více účastnily a to se, by se mělo promítnout i do naší zprávy, která bude tento registr hodnotit. Jsme transparentnější také v oblasti komitologie, tedy jak vznikají expertní skupiny, co je na programu jejich práce a co je výsledkem jejich jednání. Zveřejňujeme zápisy z jejich schůzí a to odpovídá um, situaci v jednotlivých členských zemích. Eh, ty statistiky, které eh, vycházejí z eurobarometru, jsou eh, správné, jak tedy v tom smyslu, že transparentnost je důležitá a že jsou jí občané, jejím nedostatkem občané zklamáni. Parlament i Evropská komise z těchto průzkumů vycházejí jako nejdůvěryhodnější instituce celé Unie navzdory krizi je zde velký počet občanů, který věří Evropské unii, věří parlamentu, věří Evropské komisi. To procento v mnoha případech by bylo je často vyšší, než je důvěra ve vnitrostátní e, instituce a organizace či orgány. A to je třeba mít na paměti též situace kolem a pana komisaře eh, Dalího a jsem přesvědčen, že i pan ombudsman se k tomu vyjádří. Chci vám ujistit, že v závěrech šetření OLAFu bylo eh, eh, byly, bylo jasné, že nebyla, že nedošlo k nějakému ne, špatnému nakládání s jednotlivými složkami a nedošlo ani k žádné manipulaci z té směr, k směrnici o tabáku. Směrnice o tabáku bude předložena bez jakýchkoliv průtahů a slyšení e, s novým komisařem by se mělo konat do dvou či tři týdnů a chci ujistit tento parlament, že směrnice bude ještě předmětem jednání tohoto parlamentu v stávajícím volebním období a poté, co vám předložíme návrh, uvidíte, že se jedná o velmi ambiciozní návrh, který je důležitý pro zdraví evropských občanů. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní pan Diamandoros. Thank you, President. Let me, um... Děkuji, uh, pane předsedo. Já bych poděkoval všem poslancům, kteří eh, si vzali slovo a laskavě hovořili o práci Evropského ombudsmana a velice si vážíme vaší podpory a uznáváme, že vaše podpora a vaše dobrá práce eh, zvyšuje odpovědnost, která leží na našich bednech, bedrech. Tak bychom mohli dělat eh, svoji práci lépe, abychom mohli spolupracovat s petičním výborem Evropského parlamentu a sloužit tak občanům ještě lépe. Řada poslanců eh, se ptala, se ptala na eh, vysoký eh, počet nepřípustných stížností pan Valenca, pan Jár, pan Becker. Důležité je zde zopakovat, že vzhledem k interaktivnímu průvodci, eh, který jsme eh, zveřejnili před třemi lety na našich webových stránkách, v současné době se na nás lidé obracejí zejména a hlavně pro eh, důležité, pro, pro podstatné důvody a ne ze špatných důvodů. Mm, byste léta trvali na to, abychom omezili počet nepřístup, nepřípustných žádostí nebo stížností a, a díky vašemu námětu se nám to podařilo. Pan Bostonáru. tomu bych řekl, eh, že eh, mu děkuji tedy za podporu. A také vám eh, ještě řeknu, že je takovou profesionální deformací ombudsmana a snažit se být spravedlivý. A když se tak snažím, tak musím říci, že komise opravdu dostává největší Eh, to stížností, ale ona je také eh, představuje 65% eh, evropských úředníků. Ovšem pokud se podíváte na ty hlavní případy, a těch bylo 10, tak pět tedy případů, hvězdných případů výkonnosti bylo také z komise. Takže komise je opravdu velká. Musíme pracovat s komisí na nápravě nesprávných postupů ale zároveň musíme říct, že dělají tam velice dobrou práci. A proto vám eh, jsem tedy velice vděčný. Víte, kde eh, nebo i jak se stavím k otázce hm, nařízení. Já jsem byl u paní Jeten Meky v její zemi a, a hovořil jsem s paní a Stalou eh, z Ministerstva spravedlnosti po před pouhými dvěma týdny o tom, jak takovou tu úpravu zavést v evropském správním mm, právu, tak aby eh, Unie sloužila lépe občanům. Paní Bendegast bych řekl, <coughs> že vám blahopřeji eh, k rozhodnutí irského parlamentu přejatému včera o zásadním rozšíření mandátu irského ombudsmana. A mm, o tom, že eh, bude pod, její, eh, pod jeho, eh, tedy do jeho pravomocí bude eh, přidáno 140 dalších orgánů a opravdu tomu mohu jenom zatleskat a jsem, z toho, jsem za to rád. Pokud je o vaši konkrétní otázku, paní Pendegast, k té směrnici, tak Evropský ombudsman zatím neobdržel žádnou stížnost k této směrnici. Kdybychom eh, ji eh, měli eh, dostat, tak bychom se museli ujistit, že ještě předtím, než stěžovatele se k nám dostanou, by se obrátili na OLAF. Aby zajistili naplnění příslušných opatření a aby do toho byly zapojeny příslušné orgány evropské, příslušné součástí komise. Závěrem bych rád zde eh, eh, vyzdehnu nabídku eh, další spolupráce ze strany pana Šešoviče věci správné zprávy. My se na vaši nabídku spoléháme a budeme s vámi i nadále spolupracovat a dozajista vám mohu říci, že je nám jasné, jak komise s námi chce vycházet a neformálně sami řešit řadu problémů a to je dobré pro nás, pro vás i pro občany. Děkuji vám. A paní Macony? Mně se ta dnešní rozprava moc líbila. Myslím, že to byl konkrétní projev občanské spolupráce, která se združená do sítě může dočkat výsledků. Vyslechla jsem si vystoupení kolegů z petečního výboru bylo vidět, že eh, se skutečně stotožňujeme s analýzou práce Evropského veřejného ochránce práv a také máme stejný názor na cíle Samozřejmě je možné i zajistit synergii mezi oběma organizacemi, mezi oběma institucemi. Je třeba navzájem eh, těžit z našich zkušeností. My máme tedy eh, ochránce práv, eh, ten poskytuje pomoc občanům i prostřednictvím informačních technologií, čímž se zefektivňuje ta jeho pomoc. Veřejný ochránce práv eh, přihlédne k naší zprávě, tak jako, mu, jako tomu bylo už v minulosti. A bude řešit eh, stížnosti občanů, eh, třeba i těch, kteří se vlastně neprávem obrátili na ombudsmana, mají se obrátit na petiční výbor ale eh, eh, pan veřejný ochránce práv vždy eh, přesně uznává ty výsady petičního výboru a příslušné stížnosti, které nespadají do jeho pravomocí, přeposílají, to je, byla třeba stížnost na jednoho občana přímo na petiční výbor, která nám byla předána a ukazuje to, že ty naše vztahy jsou velice jasné. Děkuji Eh, jemu i panu komisaři za přítomnost a jsem si jistá, že všechna ta přání, která tu zazněla, budou vyslyšena a určitě se je podaří eh, konkrétně v praxi naplnit. Během let i přes dobré úmysly někdy eh, některé postupy jsou příliš pomalé a zatěžující. Je třeba, aby komise pokračovala ve zjednodušování, abychom byli blíže k občanům, tak jak si to sami občani přejí. A aby tedy stížnosti petičního výboru eh, i ombudsmana byly řešeny. Eh, takže v tomto pozitivním duchu bych se chtěla obrátit na komisaře Ševčoviče. Vím, že on se o to určitě snaží zahájit zájmy občanů. Děkuji vám. O této zprávě se bude hlasovat zítra v 11.30. Nyní přerušujeme zasedání do 21 hodin. Děkuji.